na eh, misi, kam jsem nemohl jet, bylo to tedy v Maroku a naši kolegové tam eh, byli hm, předmětem takové persekuce ze strany policie, protože jim byl zbaven, byli zbaveni eh, pasu a naloženi do letadla a vráceni zpět. Já myslím, že to je špatné zacházení s europoslanci. Přece mohou jezdit do všech zemí světa, včetně hlavně Maroka. Přece s nimi máme přátelské vztahy. A tady my s nimi máme celou řadu otevřených různých dol dohod. A pane předsedo, já tedy chci, zdali byly přijaty nějaká opatření v tomto smyslu a zdali hodláte tedy nějak eh, tedy se obratit na marocké úřady v této věci, protože určitě to eh, eh, je něco, co se dotklo i nás, protože i já mm, mm, jsem tedy mm, Ehm, když jsem tedy působil tedy ve funkcích, tak vím, že by bylo velice vhodné, abychom v takovémto velice politováním dnem incidentu něco udělali. Pokusím se to zhrnout, co z toho se týká pořadu jednání. Postupy, které jste, pane kolego, popsal ohledně vykázání kolegů eh, marockými úřady, jsme na konferenci předsedů eh, analyzovali ve čtvrtek a konference předsedů pověřila panu kolega, pana kolegu Broka v jeho úloze jako Eh, předsedy výboru pro zahraniční záležitosti, aby se poradil se svým výborem a ujal se kontaktu s marockými úřady a já mám za to, že zřejmě pan kolega Brok už to učinil a eh, snad byl i v jednání s ministrem zahraničí a je v kontaktu s ministrem zahraničí Maroka v této záležitosti. Eh, Příslišné úřady mě informuje o jmenování kolegy Ionise Kasolidese jako ministra zahraničí Kypra od, Kypru od 1. března. Já bych rád jménem celé naší sněmovny poblahopřál kolegovi Kasolidesovi k tomuto jmenování.